A teď to budeme muset časově trošičku přísněji regulovat, protože máme poněkud spoždění. Myanmar a zejména situace Rohingyů. Slovo dostanou nejprve autoři. Jako první pan Demesmaker. Máte jednu minutu. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Situace je skutečně zvláštní. Nositelka Nobelovy ceny a Sacharovy ceny zvítězila ve svém boji za demokracii a zdědila také koncentrační tábory svých předchůdců a zjišťuje, že tam dochází k ve její vlastní zemi k etnickým čistkám. Týká se to menšiny Rohingové od roku roku 1982 jsou tito lidé bez státního občanství, nebo tě eh, státy občanství zbavili, jsou zneužíváni, nemají přístup ke zdravotní péči ani k dostatečnému množství potravin. To je zásadní porušování lidských práv. A proto je naším úkolem, abychom barmskou vládu přesvědčili o tom, že není možné, aby i nadále e, fungovali v systému jakéhosi barmského státního apartheidu. Je třeba barmské orgány vyzvat, aby změnili své chování a dále je třeba zlepšit i situaci uprchlíků v Barmě. Děkuji. A nyní má slovo paní Hautala. Děkuji za slovo, vážná paní předsedající. Poslední informace, které máme ohledně Myanmaru je, že v podstatě se, že došlo k přechodu na civilní vládu, že už tam nyní um, nevládne chunta. Ovšem my jsme očekávali samozřejmě mnohem více. Očekáváme od vlády Myanmaru mnohem zásadnější kroky. Samozřejmě, že chceme, aby dodržoval i závazky z poslední zprávy OSN, pokud jde o situaci Rohingů a jiných menšin v této zemi. Veškerá diskriminace musí být okamžitě ukončena. Aung San Suu Kyi musí konečně zahájit Eh, aktivity, které se týkají eh, svízelné situace této menšiny v této zemi, protože jinak nedojde k mírovému rozvoji této země. A ještě poslední informace na závěr. Všechny země na východě, samozřejmě především Čína, chce obchodovat s Myanmarem a právě proto by možná i Čína měla tlačit Eh, na to, aby nedošlo k tomuto zneužívání eh, a samozřejmě i pokud jde o přírodní bohatství, aby došlo k opravdu velice transparentnímu postupu. Děkuji. Pan Korao, děkuji paní předsedající. I zde musíme opětovně konstatovat, že je třeba vést diskuzi o situací menšin Rohingyů, tak jak jsme to učinili naposledy před rokem. Podmínky, ve kterém žijí Rohingyové, se pravděpodobně od té doby ještě dále zhoršily a skutečně to již nabírá podoby genocidy. Role Evropské unie by mohla být jistě silnější v takovémto dialogu, který bychom měli vést s Barmou. A měli bychom vzít v potaz také další sousední země, které barmě pomáhají, například při zatýkání. Měli bychom zajistit, aby se situace v barmě zlepšila, což znamená, že musíme vyvílet nátlak na novou barmskou vládu, aby konečně něco změnila, aby změnila svůj přístup k menšině Rohingyů, kteří potřebují ochranu tak, aby mohli pokojně žít. Děkuji vám mnohokrát a teď má slovo pan Kelam na jednu minutu. Děkuji vám mnohokrát. Paní vysoká představitelko, dovolte mi říct, že vaše přítomnost na těchto lidskoprávních debatách je vysoce vítaná. Je to totiž potvrzení toho, že bereme lidská práva vážně. Děkuji vám za to. Rohingové jsou pro mě zvláštní případ, eh, protože jejich osud zatím nebyl řádně pochopen. Celá léta nebyli jen diskriminováni, ale čelili vůbec ohrožení existenčnímu. Je naprosto nepřijatelné, že tato etnická skupina není úředně uznána v zemi, kde jí většina žije. Nejsou uznáváni jako občané Myanmaru a jsou, je s nimi zacházeno jako s personami non gráty. Je to velice citlivá situace. Vyzýváme myanmarské orgány, aby Rohingům eh, zajistili nediskriminaci, aby se ukončila beztrestnost při trestných činech vůči nim, aby se ukončila diskriminace. Eh, děkuji. Pan Panceri má slovo. Jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. Pro mě je situace naprosto jasná. Tím, tém, tímto tématem bychom se jistě zabývat měli, ale neznamená to, že existuje pouze problém Rohingyů, kteří skutečně žijí katastrofálních podmínkách na hranici s Bangladéšem. Barně existují i další závažné problémy, o kterých bychom měli hovořit. Navštívil jsem například uprchlický tábor na hranici mezi Barmou a Tajskem a tam jsem se dopodrobna seznámil s konkrétní situací, se všemi problémy, které tam panují. Proto bychom měli i nadále vyvíjet nátlak na barmskou vládu v tom smyslu, že není možné nadále udržovat takovouto situaci že se musí situace Rohingyů změnit. A Evropská unie by měla podporovat vznik memoranda, tak, aby se problém nějakým způsobem vyřešil. Mám tím na mysli memorandum mezi Barmou a Tajskem, neboť mnoho, mnoho prchlíků je z Tajska posíláno zpět do Barmy právě tajskými úřady. Děkuji, pan Pet, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Paní Mogherini, Rohingové desetiletí čelili brutálnímu násilí a diskriminaci. Utíkali z Myanmaru, velice často na cestě zahynuli, umírali děti a matky, protože nebylo dost nemocnic, děti nebyly vůbec registrovány při narození, nemohli chodit do školy, lidé se nemohli volně pohybovat. S tím je třeba skoncovat. Poprvé za 50 let Myanmar zažil mírumilovný převod moci, na eh, první prezidentku od roku 1962. Myanmar se této možnosti musí chopit, musí se začít snažit. Je potřeba ukončit boje, šarvátky musí být řešeny vyjednáváním, ne zbraněmi. A menšina Rohingů musí dostat eh, občanství a eh, restriktivní nařízení ve státě Rahim musí být zrušena. Evropská unie musí na měnmarskou vládu tlačit, aby se aktivně snažila tuto situaci zlepšit, a to ať už samostatnými projekty nebo spoluprací s ASEANem. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Teď jako poslední autorka paní Verža má jednu minutu. Děkuji za slovo. Paní předsedající, zase hovoříme o Rohingya, o této menšině, která je nejvíce pronásledovanou v celém světě. Máme zde jeden milion eh, uprchlíků, kteří žijí na celém světě. Jméno Rohingya vlastně v této zemi nesmítání vyslovit dokonce Aksang Suči, dokonce eh, řekla velvyslanci OSN, že tento název nesmíme používat. Samozřejmě, že bychom velice rádi, že NLD zvítězila, ovšem je to skutečně velice svízelná situace. Po osmi měsících se situace nezměnila. Samozřejmě, že dochází k disk- této diskriminaci, které, která je založena na náboženství a tomu musíme uh, udělat průtrež. Samozřejmě musíme zrušit i zákon z roku 82 o občanství a zákony z roku 95, které se týkají rasy. Dochází k islamofobii, vidíme zde radikální buddhismus, který eh, přilévá oheň do eh, olej do, do ohně. Vidíme skutečně šílenou situaci, musíme doufat, že symbolická mírová konference v Panánku by měla pacifikovat tuto zemi, samozřejmě i nad rámec této nesmírně urgentní situace, která se týká rohy

Děkuji vám, pane kolego. Ana Gomes má slovo na jednu minutu. Děkuji, já jsem také ráda, že dnes ve mezi nás zavídala paní Mogherinová na naši debatu o lidských právech. Nová vláda v Myanmaru, která vzešla z demokratických voleb, kde já jsem mohla být členem pozorovatelské delegace tohoto parlamentu. Při těchto volbách jsem tomu rádu. Tato vláda se snaží tedy dávat prioritu demokracii, v zemi a snaží se tedy zastavit ehm, diskriminaci Rohingyů a dalších eh, menšin. Já si myslím, že to je za, samozřejmě zásadní ale měli bychom eh, pochopit, že je důležité, aby vlastně vznikla trestní odpovědnost pro všechny buddhistické nacionalistické lídry, kteří šíří násilí a xenofobii. A Aung San Suu Kyi samozřejmě má specifickou odpovědnost, jakožto členka této vlády, jakožto vlastně takový symbol demokracie a lidských práv, nejenom ve své zemi, ale také na celém světě. Měla by se jasně, veřejně vyslovit za to, že je třeba Rohingy chránit a měla by eh, zle usnadnit přístup mezinárodním odstavům organizací do arakanského státu a my jako EU bychom měli vytvářet nátlak nejenom na Myanmar, ale také na další země, které mají problémy s Rohingy a že je důležité, aby respektovali zásadu nenavracení. Děkuji, slovo má pan Marias. Prosím, jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. Já podporuji společné usnesení Eh, společně s ostatními kolegy. Porušování lidských práv v Myanmaru je poměrně častý úkaz. Síla persekuce eh, často cílí na menšinu Rohingů, ničí se jejich majetek, jejich jejich místa eh, náboženského schromažďování, omezuje se jejich svoboda pohybu a tak dále a tak dále. To je na každodenním pořádku v Myanmaru. Je mnoho eh, vysídlených Rohingů, kteří musí žít v táborech v různých jiných státech, mají neadekvátní přístup k humanitární pomoci, tedy k té humanitární pomoci, jaká tam vůbec je k dispozici. A v podstatě se z nich eh, stávají de facto až nomádi, jak hledají eh, někde bezpečí, jak hledají útočiště je, je eh, potřeba skoncovat s tím, že myanmarské úřady blokují přístup humanitárních pracovníků do všech částí země. Je potřeba i nadále bojovat za lidská práva této menšiny. Děkuji. Kolegyně, kolega Marino Pinto, jedna minuta. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, tragédie uprchlíků, rohingyů v Myanmaru je tak obrovská, že je nutné, abychom my všichni z hloubky nejhlubší našeho svědomí etického, politického něco proti tomu udělali, neboť tato menšina je pronásledována myanmarskými orgány, které neuznávají Rohingy jakožto státní příslušníky Barmy. Nutí je odcházet ze země v skutečně naprosto strašlivých podmínkách. Děti, ženy i muži nakonec eh, často se dostanou do pastí obchodníků s lidmi, které je zneužívají, nechávají je někde bez potravin, bez vody nebo je prostě zavraždí v době, kdy uh, tady vané čím dál tím silněji v Evropě islamofobní duch, by bylo vhodné, aby orgány Evropské unie přijaly konkrétní opatření pro to, aby přesvědčili barmskou vládu o tom, že by bylo pro ní výhodnější respektovat práva rohingyjské menšiny, že je to pro ně prostě lepší respektovat, než je porušovat. Děkuji, předsedkyně přerušuje. Děkuji, pan Tarabela, jedna minuta. Vážená paní předsedající, asi tak před rokem jsme zde již hovořili o situaci Rohingu v této části světa, především v Myanmaru. Musíme neustále samozřejmě ukazovat na to šílenou situaci asi 100 tisíc rohingů jsou v různých táborech, vysídlení, milion lidí žije mimo hranice této země. Bohužel nedošlo k žádnému pokroku v rámci pro demokratické nové vlády. OSN dokonce zveřejnila nesmírně kritickou zprávu ohledně Myanmaru. Hovoří se tam o persekuci těchto lidí, této menšiny. Myslím si, že je nastal čas, aby se zlepšila situace tohoto etika v celé jihovýchodní Asii, aby měli skutečný status. Eh, Barma neuznává eh, národnost a tito lidé nemají státní občanství. Musíme tlačit na eh, barmskou vládu, na všechny ostatní vlády, aby došlo k zlepšení této situace a samozřejmě i problém, pokud jde o Tajsko a Barmu a uprchlické tábory. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. A nyní catch the eye. Dva lidé se nám přihlásili. Pan Pospíšil

Bohužel je zde opravdu obrovský hluk, proto by vás poprosila, abyste se všichni posadili. Pan Kukan bude posledním řečníkem, prosím. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající, vážená paní vysoká představitelko. My už po několikáté vítáme tu transformaci, ke které dochází v Myanmaru. Věřím, že tyto změny zlepší situaci všech občanů této země a tak je potřeba nahlížet také na situaci menší. Rohingové a jejich persekuce už má dlouhou historii v Myanmaru. Za poslední léta vidíme celé vlny uprchlíků a vnitřně vysídlených, zejména z rohingské komunity. Dochází k častým persekucím, porušování jejich lidských práv a k diskriminaci. Tato menšina je vnímána jako jedna z nejvíce persekvovaných menšin na celém světě. Myanmarská vláda musí začít respektovat práva osob, které k této menšině patří. To se týká samozřejmě všech ostatních států regionu. Sousedské země v regionu, kde žijí velké počty Rohingyů, zejména uprchlíků, je, musí zajistit jejich bezpečí. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát, pane Kukane. Ano, je to takový dlouhý příběh. Teď poprosíme paní Mogherini, zda existuje nějaké řešení. Prosím, utište se ve sněmovně a vyslechněte si paní představitelku. Děkuji. No, vlastně ani poslouchat nemusíte, ani nemusíte být sticho, zkrátka stačí, když se posadíte. Všimla jsem si, že všichni, kdo se přihlásili do této debaty, velice dobře vědí, že Evropská unie hraje velice zvláštní roli, co se týče Myanmaru. Jednak proto, že jsme mezinárodní pozorovatel národní dohody o příměří, o klidu zbraní, Čímž pádem máme velkou odpovědnost a hrajeme zde skutečně zvláštní roli. To zahrnuje celou řadu otázek. Jak tady zaznělo, máme určitou historickou příležitost vzhledem k vzniku nové vlády, se kterou spolupracujeme v celé řadě oblastí od redukce chudoby po migraci, po situaci menšiny Rohingyů. A já sama se setkám příští týden s prezidentkou Myanmaru na samitu ASEANu a společně ještě s dalšími šéfy státu daného regionu, takže i to je součást našeho závazku a naší spolupráce s nimi. Situace ve státě Rakína, kde Rohingové žijí, dominuje v našem politickém dialogu s Myanmarem, včetně mé schůzky s ministrem zahraničí v loňském roce u příležitosti lidskoprávního dialogu EU-Myanmar. Naši zvláštní vyslanci pro lidská práva, je to konec konců pan Lambrindis, který je tady dnes mezi námi, navštívili stát Ragína a zhodnotili situaci a upozorňovali na opatření, která by zlepšila lidskoprávní situaci tam. Předložili jsme také celou řadu usnesení lidskoprávní situaci v Myanmaru na valném schromáždění OSN a v rámci Rady pro lidská práva OSN se zaměřením právě na tuto problematiku. Ráda bych poděkovala kolegům, kteří zmínili fakt, že Evropská unie byla a je nejen klíčovým politickým prostředníkem, ale také klíčovým dárcem humanitární pomoci pro Rohingy. V roce 2016 je to více než 7 milionů euro, to znamená 68% naší myanmarské obálky se dedikuje právě státu Rakina. Pracujeme na rozvojové spolupráci, chceme pomáhat rohingské komunitě, chceme podporovat zejména vzdělávání pro děti, ale chceme také bojovat proti chudobě v této části země. Vláda Myanmaru si velice dobře uvědomuje vážnost této situace a my chceme zajistit, aby i vláda i nadále plnila své závazky a zlepšovala tamní situaci. Aung San Suu Kyi provádí kroky, aby nalezla udržitelná řešení pro tu komunitu Rohingů, vede komisi, která má zajistit mír, stabilitu a rozvoj dané oblasti Spouští se také proces ověření občanství. Na začátku června to bylo, eh, v rámci kterého se má řešit status Rohingů a ostatních menšin. Nicméně je to práce, která potrvá docela dlouho a bude vyžadovat naši trvalou podporu. Takže my intenzifikujeme naši spolupráci s Myanmarem, chceme tu situaci řešit v souladu se strategií kterou jsme přijali v rámci společného komunika na začátku června a máme také závěry rady e, z doby před několika málo týdny. Podporujeme myanmarskou vládu, aby spustila důvěryhodný akční plán, aby zrušila veškeré formy e, diskriminace a vysidlování a aby se posunula směrem za inkluzivním rozvojem. K žádnému reálnému a stabilnímu míru v Myanmaru nedojde, pokud nedojde v zemi k usmíření. A na závěr mi dovolte říci, paní předsedající, že tento proces usmíření a míru je historickým procesem v Myanmaru a musí zahrnovat všechny etnické a náboženské skupiny a Evropská unie se na tom podílí. Děkuji vám. Eh, Děkujeme, eh, říká paní předsedající. Děkujeme, vážená paní vysoká představitelko, a ráda bych se vám omluvila, že nejsem schopná trošku uklidnit naši sněmovnu. Myslím si, že by bylo opravdu dobré, aby lidé přicházeli potichu, protože potřebujeme ještě probrat další věci. Máme zde sedm návrhů usnesení, které byly předloženy